pracovat budeme po ukončení dnešní rozpravy. A nyní se budeme věnovat problematice situace v Azerbajdžánu. Paní Luňáček. Eh, děkuji. V rámci výhodního partnerství, bohužel, Azerbajdžán se stal zemí s nejhoršími výsledky v oblasti lidských práv. konce i Bělorusko nedávno propustilo šest politických vězňů. Takže, co se, takže vzhledem k tomu, že lidská práva jsou hlavním bodem vztahu mezi Evropskou unii a dalšími zeměmi, tak musíme uh, se společně uh, zastávat těch, kteří obhajují lidská práva. Tato rezoluce vyzývá okamžité propuštění všech politických vězňů. Také vítá eh, to, že azerbajdžanské eh, mm, orgány umožnili návštěvu eh, Leily a Arife Januse. Také schválil pokračující také požadují o okamžité propuštění dalších vězňů. Azerbajdžanské orgány budou, doufejme, mm, tomuto naslouchat. Tato rezoluce požaduje, aby všechna rozhodnutí byla dodržována, včetně to e, z roku 2015, které vyžaduje okamžitou e, opuštění e, vojenské přítomnosti v Azerbajdžánu. Pan poslanec Karim. Pane předsedo, děkuji. Dovolte, abych začal tím, že budu citovat jednu nepříliš starou řeč ze Štrasburku z roku přes, to by přes 14 lety. Azerbajdžan se vydal na cestu k integraci do Evropy a e, na cestě demokratických hodnot. To skutečně byla e, moudrá slova prezidenta Alijeva z roku 2001. Přesto vztahy mezi EU a Azerbajdžánem je historií zklamání. A buďme upřímní, pravděpodobně vzájemných zklamání. Víme například, že Azerbajdžán je frustrován e, nedostatkem pokroku v oblasti národního paragrafu. A také je pocit, že velice často mezinárodní komunita E, ignoruje výzvy, které musela čelit. Co se týče e, uprchlíků a DP, mezinárodní společenství nebylo tak aktivní, jak mohlo být při řešení tohoto konfliktu, který je stále, který stále e, vyžaduje život, životy lidí nám vstoupil do Rady Evropy, doufali jsme, že sdílí naše snahu respektovat lidská práva, základní svobody. Jak vidíme, tato, na, tuto naději nahradila eh, mírně řečeno eh, velká obava. Azer, jako příklad Azerbajdžánu a jeho lidu mohu eh, říci, že samozřejmě je jasné, že chceme, aby se Azerbajdžan vrátil na cestu k evropské budoucnosti. Děkuji.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 prosím vás, abyste dodržovali řečnickou dobu, protože jakmile ji překročíte, tak prostě bereme zase čas těm dalším kolegům, kteří následují po vás a pak ke i nebudeme moci vůbec zahrnout, protože musíme hlasovat ve 12, takže prosím, prosím, abyste dodržovali čas, který potřebujeme všichni. Jestli dovolíte, vážený pane předsedo, za naší pracovní skupinu bych rád řekl, ano, my jsme v našem usnesení samozřejmě vyjádřili veliké obavy, především pokud jde o situaci zdravotní, situaci Leili Janus, Arifa Januse, my žádáme, aby co možná nejrychleji došlo k jejich propuštění. Jsme rádi, že diplomacie, taková ta tichá diplomacie, eh, už přinesla určité výsledky, měli možnost eh, určité v podstatě i zdravotní pomoci. Ovšem my nechceme eh, toto podpořit, pokud jde o zelené, kteří v podstatě přijdou na plenárku, aniž by požádali výbor pro zahraniční záležitosti, aby zde vlastně předložili určité požadavky v oblasti politiky sousedství, dále samozřejmě záležitosti, které se týkají prezidenta Alieva, který podepsal s panem Tuskem právě tyto dohody, aby došlo k pokroku v oblasti lidských práv. Tato strategie, tato idealistická strategie zelených je podle mě absolutně neakceptovatelná a právě proto um, v podstatě nebude moci podpořit toto, toto usnesení. V podstatě vidíme zde určité, určitou radikalizaci, která v podstatě vždycky vede jenom k takovým kontrolům kontroverzní výsledku. Děkujeme. Další pan kolega Korao má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. My eh, jsme samozřejmě hovořili i o Bělorusku, o Azerbajdžánu, všem, nesmíme mít eh, dvojí metr vůči dvěma zemím, které v podstatě geograficky patří víceméně do stejného regionu. Podíváme-li se na lidská práva, přece když to budeme klasifikovat tímto způsobem, tak to nebude vhodné. Azerbajdžán možná z tohoto hlediska eh, je ještě v horší situaci než Bělorusko, ovšem pro jednu zemi žádáme sankce, komise pro další zemi žádáme ehm, obchodování. Pan Preda již se o tom před chviličkou zmínil. Azerbajdžán má obrovské zdroje eh, nerostů produktů. My se chceme jaksi zbavit závislosti na Rusku a proto je důležité, abychom diversifikovali tyto zdroje a najednou budeme teda, mm, najednou EPP říká, že teda nebude podporovat toto usnesení, když podporujete lidská práva, tak prostě lidská práva musí um, být na prvním místě před jakýmkoliv biznisem a proto musíte hlasovat. Paní Veržiat má slovo. Ano, ano, již několik měsíců. Zde hovoříme o šílené situaci v Azerbajdžánu. V roce 2015 komise jasně poukázala ve zprávě o tom, že dochází k degradaci v oblasti lidských práv v této zemi. I když Azerbajdžán podepsal mezinárodní dohody, my tam tlačíme na eh, dohodu o přidružení, která ale byla zablokována, takže alespoň tam je ten protokol, pokud jde o účast na našich programech a víme, že pan Tusk již tam měl schůzky na nejvyšší úrovni. Nejde o mm, instrumentalizaci z naší strany, pane Predovi, nám nemusíte kázat vy nám se nemusíte poukazovat na nás prstem, když se podíváme opravdu na celou tu situaci. Ano, tato země samozřejmě má obrovské nerostné bohatství a to pravděpodobně i vysvětluje určitý postoj některých lidí a i váš postoj, jak můžeme skutečně být důvěryhodní, když najednou ehm, zjistíme, že obětujeme opět lidská práva. To je dvojí metr, to skutečně nemůžeme dovolovat, aby zde došlo k porušování lidských práv práv a k, a k potlačování bojovníků za lidská práva, kteří vyžadují náš, eh, spíše naši podporu a respekt. Děkuji. Neustále dochází k porušování lidských práv Azerbajdžánu. Víme, že proti um, novinářce uh, um, Azielové, um, která byla uvězněna, došlo opravdu k šílenému zneužívání v této oblasti, zastrašování. n, lidé jsou uvězňováni a ti, kteří volají po více čase, který bychom měli mít pro tichou diplomacii. Víte, já si myslím, že azerbajdžanské úřady měly dostat dostatek času, aby zajistili, aby lidská práva byla respektována v jejich zemi, aby respektovali eh, své závazky, aby implementovali eh, rozsudky evropského eh, práva i závazky v rámci OBS, e, tak aby strategické a východní partnerství zahrnovalo i doložky o respektu lidských práv. My prostě nepotřebujeme další ruský scénář v Azerbajdžánu a právě proto bychom měli velice jasně hovořit o té situaci, jaká je alternativa těchto slov eh, nebo slovů eh, vůči eh, porušování lidských práv, co by mohla udělat tichá diplomacie. My potřebujeme dialog samozřejmě, ale vyslat jasný signál, protože vidíme, že takovéto tiché úsilí v podstatě nepřineslo požadované a kýžené výsledky. Děkuji. Pan Weidenholzer. Děkuji, pane ko- předsedo, pane komisaři. Azerbajdžánem se zde nezabýváme poprvé. Je to trvalý host. Azerbajdžán si přeje patřit do Evropy. S velkou pompou eh, uspořádal Evropské olympijské hry. S Azerbajdžánem nás spojí hospodářské zájmy a ty mají vždy dvě strany. V takovéto situaci, myslím, máme právo se zeptat, do jaké míry eh, chce Azerbajdžán dodržovat práva, eh, zásady právního státu a lidská práva. Oni jsou, Azerbajdžán je člen Rady Evropy a proto také podepsal Evropskou úmluvu o lidských právech. Je skutečně politování hodné, že Azerbajdžán veškeré tyto podmínky vždy smete ze stolu pravidelně. To nemůžeme akceptovat. Situace je velice závažná, jistě se objeví další a další případy. Já si myslím, že nesmíme polevovat tom, abychom upozorňovali na lidskou právní situaci v Azerbajdžánu, jak v zájmu této země, ale také v zájmu e, našich evropských zemí. Děkuji a nyní má slovo paní Thun und Hohenstein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 Prezident Alieva je dvakrát více politicky vězňů než v Rusku a Bělorusku společně. A v jakých podmínkách tam žijí disidenti, to jsme si mohli vyslechnout přes řečníku. Prezident Aliev, ovšem, tomu je to úplně jedno, pokud jde o mezinárodní závazky a neustále porušuje Evropskou úmluvu o lidských právech. A to znamená jasná slova z naší strany, opravdu jasné akce, jasné kroky. Já si velice dobře pamatuju, když my v našich zemích, kde vládla v 70. 80. letech komunistická diktatura. Jsme bojovali proti vládám, které, eh, eh, které eh, tohoto charakteru a tenkrát jsme velice jasně hovořili a v podstatě jsme potřebovali zapo- v, té, v tom období slova Evropského parlamentu byla pro nás tak velice důležitá. Mně je líto, že moje politická skupina nepodepsala společné usnesení, protože práva, lidská práva, to není záležitost partijních nějakých záležitostí v této situaci, kterou vidíme v Azerbajdžánu hlasováno. Milí kolegové, kolegyně, prosím, hlasujte pro, tuto, pro tuto usnesení. Honorable Piri. Dank u, voorzitter. Een jaar geleden stonden wij hier ook en spraken schande. Pani Piri, děkuji. Před rokem jsme byli zde na stejném místě a řekli jsme si ostuda, že dochází k takovémuto porušování lidských práv v Azerbajdžánu. A my jsme dokonce eh, zástupce z Azerbajdžánu hm, jmenovali na Sacharovou cenu, ale Baku nereaguje na tuto kritiku. Já jsem navštívila Azerbajdžán v době, kdy tam docházelo k tomu vykonstruovanému procesu Oni tam seděli, ty obvinění bez skleněné kleci, vůbec nemohli hovořit se svými obhájci. Oba dva o obvinění měli velké zdravotní problémy, byli přepravovány záchrankou, um, sanitním vozem. Tito lidé navzdory těmto zdravotním problémům dostali tresty odnětí svobody ve výši 6 a 7,5 roku, což pro ně v podstatě znamená rozsudek smrti a Evropská unie se velice málo zabývá situací v Azerbajdžánu. Sice jsme vyzvali azerbajdžánské orgány, aby eh, ty odsou propustili k tomu, ale nedošlo. Naopak eh, bylo začeno byla zatčena celá řada dalších aktivistů a proto my vyzýváme azerbajdžánské úřady, aby neprodleně propustili veškeré zadržované a odsouzené. Naší zásadou je více za více, mofomo, tedy čím více právního státu je schopen stát implementovat, tím to více dostává od nás, ale mělo by to platit také obráceně, tedy méně právního státu, méně pomoci od nás. Azerbajdžán je členem Rady Evropy, měl by dodržovat veškeré konvence. A má frakce e, trvá a vyzývá k cíleným finančním sankcím vůči Azerbajdžánu. Pan Weigl. Vážený pane předsedo, milí kolegové a kolegyně, otázka lidských práv, především v zemích, se kterými máme partnerské vztahy a kde máme možnost s nimi komunikovat. To je v podstatě neustálou otázkou a problematikou Evropského parlamentu, které se musíme věnovat. My hovoříme často o Azerbajdžánu a dnes máme na stole opravdu velice jasné, ostré usnesení. Máme k tomu důvod. Já doufám, že to bude mít jasný dopad, ovšem obávám se, že tomu tak nebude. Tato země je velice často předmětem kritiky, častěji než podobné země v okolí kdekoliv, jako například Arménie, kde jsou ruské složky a kde v podstatě 20 území této země je okupováno v náhorním, náhorním Karabachu. A my, Evropská unie, neděláme nic. Azerbajdžán je strategicky důležitou zemí, ano, zaslouží si kritiku, ovšem měli bychom se dívat na celou situaci velice komplexně. Děkujeme. Kolega Bastia má slovo. señor presidente. Una vez más nos reunimos. Dobrý den, děkuji pane předsedo. Opět hovoříme o lidských právech v Azerbajdžánu. V roce 2009 jsme tady zvonili na poplach eh, kvůli lidským právům eh, za vlády prezidenta Alieva a neustále toto opakujeme. Jak eh, opakujeme, jak nebezpečný je tento totalitní režim a k čemu to vedlo. Tento režim i nadále potlačuje lidská práva, a dokonce to má eh, vliv i na okolní státy. Nedržují eh, veškeré povinnosti minské skupiny ani s ohledem na situaci v Národním Karabachu. A ta země je skutečně velice skorumpovaná. Politici se tam běžně kupují, a Evropská unie tuto zemi podkládá za partnera. Jak můžeme podkládat za partnera takovýto režim a mít ho v rámci politiky sousedství? My ho vlastně podporujeme. Nyní bychom měli skutečně konečně něco učinit. V Azerbajdžánu je zadržováno mnoho aktivistů a novinářů a my bychom jim měli pomoci. Děkuji. Děkuji, mám minutu 30, ano, děkuji. Pane předsedu. Jsem velmi rád, že tady mohu hovořit, že mohu vystoupit. Jsem přítelem Azeru, Azerbajdžánu a souhlasím s tím, co tady doposud zaznělo, ale k čemu vlastně poslouží tento, toto usnesení, toto naléhavé usnesení? Ano, je to takové takové usnesení, kde tedy na něco poukážeme, ale stejně z toho opět vůbec nic nebude. Azerbajdžán asi ne, ne, neutrpí nějaký strašlivý šok, když mu najednou Evropský parlament předloží text, ve kterém popisuje, ve kterém popisuje co se v zemi děje. Oni to si to pravděpodobně přečtou a odloží. Jak vypadá situace například pohledně žen v Azerbajdžánu, jak práv žen, není dobrá. Ale co děláme s Čínou? Proč nevyčítáme Číně obdobné věci? Proč neříkáme nic k trestům smrti, které jsou udělovány v Číně, a to je 700 lidí ročně. Proč neříkáme nic o Nigérii? Proč mlčíme k lidskoprávní situaci v tolika ostatních zemích? Mám pocit, že měříme dvojím metrem v tomto případě ale to není dvojí metr, to je nějaký, to jsou stovky, tisíce různých metrů, které uplatňujeme podle toho, jak se nám to vyplatí. My místo takovýchto usnesení bychom měli mít řádnou zahraniční politiku. Děkuji, pan Kelly. Já stoprocentně souhlasím s tím, že musíme vyvinout maximální tlak na Azerbajdžán, aby respektoval lidská práva. Tento dnešní návrh je o tom. Je eh, škoda, že EPP e eh, chce stáhnout tuto rezoluci. Musíme se z toho poučit. My musíme udělat všechno pro to, aby parlament eh, prosadil společnou rezoluci, kterou by všichni mohli ehm, schválit, podpořit. Měli bychom jednat, začít jednat s Azerbajdžánem. To E, nemá smysl, že takto, kdybychom postupovali, tak bychom nevědnávali s nikým. Pokud půjdete touto, tímto směrem s Iránem, tak bude nějaký jaderný díl. Z tohoto důvodu příliš se snažit a dělat věci pro jednu zemi, kterou neuděláme pro jinou zemi, tak díky tomu se dostaneme do situace, v jaké jsme teď. My chceme respektování lidských práv e, e, v Azerbajdžanu. To je něco, co můžeme udělat jenom společně. Nyní eh, přecházíme ke ke the pan, paní Manesku. Pane předsedo. Așa cum s-a reafirmat recent în eh, vizita... Země Azerbajdžán Měli bychom s Azerbajdžánem nadále spolupracovat, tak jak to bylo potvrzeno, když azerbajdžánský prezident navštívil Brusel. Spolupráce je dobrá pro obě dvě strany, nejenom v oblasti energetické, ale také právě s ohledem na dodržování lidských práv. Jistě máme obavy, eh, protože dochází k porušování lidských práv v Azerbajdžánu a proto také vyzýváme azerbajdžánské úřady, aby se těmto případům věnovali. Zároveň ovšem upozorňujeme na to, že eh, takovéto praktiky eh, promiňte, oddalují tuto zemi od demokratických praktik a také od mezinárodních dohod, které podepsala. Ale je důležité dialog zachovat, udržet, neboť to je způsob, kterým by měla jít Evropská unie, cesta, kterou by se měla vydat. Protože pokud bychom dialog přerušili, tak se situace zhorší a nebude to dobré pro nikoho. Děkuji. Non è presente, onorevole Zlotowski. Děkujeme a nyní má slovo pan Zlotovský. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Východní partnerství je nesmírně důležité pro Evropskou unii, protože rozšiřuje nejenom vliv Evropské unie na země na východ od EU, ale rovněž přibližuje tyto země k nám. Ovšem někteří si myslí, že toto východní partnerství, to znamená v podstatě možnost poučovat nikoho. Ne, ne, ne, my bychom jim neměli poučovat, měli bychom je přibližovat k EU. Samozřejmě můžeme mít určité výhrady, pokud je o konkrétní záležitosti, to, co se děje v Azerbajdžánu. Dámy a pánové, ovšem nepranýrujme, nepoučujme, prostě ano, musíme samozřejmě verba docent, ale exempla trachun, to je pravda. Děkujeme a nyní má slovo pan Jakovčič. No, in aula. Onorevole Grazie Presidente. Dal 2009 ad oggi il Parlamento europeo ha... Děkuji. Od roku 2009 parlament přijal sedm usnesení k situaci v lidských práv v Azerbajdžánu. Eh, v skutečnosti, o kterých jsme teď mluvili, eh, hovoří o tom, že těchto sedm usnesení um, v podstatě likvid, eliminoval, stranil každou, všechny formy demokracie v zemi. Není to tajemství, um, pokračuje v bombardování sousedních zemí um, v Arménii, na Horním Karabachu. Před pár dny tam um, byla, uh, bylo jedno zranění. Tímto bychom se měli zabývat, aby to usnesení, které jsme přijali v roce 2009, bylo respektováno a také bychom měli začít eh, se sankcemi, abychom podpořili eh, skutečnou demokracii, protože lidé v Azerbajdžánu se to zaslouží. Azerbajdžanci zaslouží sankce, které by zemi přiblížily ke svobodě pro občany. Pan Pospíšil

puolustaa ihmisoikeuksia. za Za všech okolností bychom měli bojovat za lidská práva. A proto souhlasím s těmi, kteří podepsali toto usnesení. Situace v lidských právech v oblasti v Azerbažánu je opravdu nesmírně smutná. Voláme zde po sankcích, voláme potom, aby politika sousedství zde byla plněna, požadujeme plnění určitých konkrétních podmínek, záležitosti, které jsou důležité a které bychom ale měli připravit ve výboru, připravit je skutečně dostatečně a poté o nich zde rozhodovat. Vy můžete zde pouze co si předložit a prostě pár lidí někde o tom rozhodne, o tak závažné záležitosti. Přece taková usnesení potřebují dostatek času. A takové připravení, takové usnesení bez přípravy nepřinese dostačující výsledky. Možná to bude dostatečné pro některé z nás, ovšem musíme se zaměřit i na to, že potřebujeme podporovat a bojovat za lidská práva. Děkuji

červnu před evropskými hrami probíhala v Evropském parlamentu diskuse o Azerbajdžánu. Bylo to politicky účelné. A nyní máme velmi obsažné usnesení, které je ovšem jednostrané a není vyvážené. Evropský parlament je na špatné cestě. Rozhodl se, že nepošle pozorovatelskou misu k parlamentním volbám v Azerbajdžánu a Vidíme, jak se Azerbajdžán stále více izoluje a vzdaluje Evropské unii. Ale tady je ve hře i otázka energetické bezpečnosti a my bychom si měli zvážit, kdo z toho vůbec bude mít užitek, pokud se eh, prohloubí ta tendence eh, izolace Azerbajdžánu. Kam se Azerbajdžán obrátí? Já jsem proti usnesení a podporuji návrh, abychom hlasování odložili. Děkuji. Děkuji, slovo má nyní pan komisař Avramopoulos, aby uzavřel naši rozpravu. Vážení poslanci, jak víte, Azerbajdžán je blízkým partnerem vysoké strategické důležitosti pro Unie nejenom v energetické bezpečnosti a regionální stabilitě. Naše vztahy se zintenzivnily v posledních letech um, v rámci východního partnerství a my bychom chtěli, aby tyto vztahy se dále rozvíjely na základě společných hodnot. Avšak jsou tady důležité problémy ve vztahu Um, s Azerbajdžanem, které je třeba otevřeně řešit. Evropská unie sleduje situaci lidských práv Azerbajdžánu. Nejenom e, soud s Lailou a Arifem Yunus a Ríže Ismailovou, jak my jsme řekli na jaře Rasu Zapálova, e, eh, tak abych Rasim Aliyev, abych zmínil jenom některé z obhajců lidských práv v Azerbajdžánu. My jsme reagovali ten, na tento negativní vývoj a na toto prohlášení a na jed, při jednáních na nejvyšší úrovni. Budeme um, dále požadovat propuštění uh, těchto uh, aktivistů. Uh, na to, aby Azerbajdžan dodržoval své závězky v rámci mezinárodní spolupráce, Rada Evropy, OBSE, především co se týče eh, respektování svobody, eh, projevu, združování a justi- a právní stát s nezávislou justicí a eh, spravedlivými soudními procesy. My Ehm, sledujeme, vnímáme výzvy, kterým Azerbajdžán čelí v dalším rozvoji v nejistém regionu. Jsme přesvědčeni, že země, aby zajistila svoji dlouhodobou stabilitu, tak musí umožnit občanům, aby přispívali svobodně do politické debaty. A novináři musí být, musí být umožněno svobodně dělat svoji práci. My čekáme, že budou podniknuty kroky v této věci. Chápu, že orgány Azerbajdžánu aktivně vyšetřovaly nedávnou vraždu novináře Josima Alieva naše delegace pracuje na prosazování lidských práv, je v kontaktu s občanskou společností v Baku. Naše finanční pomoc je klíčová, protože týká těch nejzranitelnějších sektorů a zlepšuje život lidí. Naše delegace také nabízí konkrétní podporu obhájcům lidských práv, kteří jsou ohroženi. Budeme pokračovat a Eh, zastávat naše společné hodnoty v našich bilaterálních vztazích i v východním partnerstvím a také jako členové Rady Evropy. Abychom dosáhli udržitelného výsledku, budeme muset aplikovat dlouhodobý přístup založený na dialogu, angaženosti s využíváním diplomatických kanálů, aby eh, se naše vztahy Eh, aby, aby naše vztahy mohly plně rozvíjet svůj potenciál, tak eh, jednání dohodě začne příští týden. Toto přinese nové eh, možnosti spolupráce s Azerbajdžánem, které jsou v souladu s našimi mezinárodními závazky. Musíme spolupracovat konstruktivně když někteří eh, kolegové nechtějí vyjednávat s Azerbajdžanem v této situaci, my musíme využít této příležitosti také proto, abychom sledovali cíle lidských práv jako nedílnou součást našich vztahů. Eh, propást tuto příležitost by znamenalo neřešit ty problémy, které všichni chceme řešit. Děkuji vám. Mám tady sedm návrhů rezoluce.